Jde o Evropské environmentální hospodářské účty, zprávu paní Antonesku, eh, což je bod, který bude odsunut. Nejsou námitky, nejsou. Eh, dobrá. K dispozici máme všechny jazyky, kromě malčtiny a estonštiny. A eh, prosím, všichni dávejte teď dobrý pozor. Příští pondělí budete ještě pozváni písemně, budeme mít eh, eh, slyšení Right to Water, právo na vodu, což je premiéra od 15 do 18.30. Kromě těch, kteří mají přístup do parlamentu a mohou přijít kdykoliv, se přihlásilo už 200 74 návštěvníků na toto slyšení. To jsou registrovaní a přihláštění návštěvníci, kteří tam chtějí přijít což znamená, že tam bude plno hostů a e, bude to tady v tom sále a rád bych, abych tehdy mohl přivítat také několik poslanců, alespoň několik málo, prosím. Prosím tedy ještě jednou všechny, abyste přišli. Nemohu nikomu vyhrožovat ani nikoho e, nějakým způsobem donucovat, aby přišel, ale rád bych, aby nás tu alespoň několik bylo, jako poslanců, myslím. Tak, e, teď tady máme zprávu z COP19 z Varšavy, to máte k dispozici na webových stránkách. Můžete se na to podívat v dokumentech a vyvolat si to příslušně. Poté v koordinátorech jsme se rozhodli, že eh, na příští konferenci COP, COP20, tentokrát vyšleme opět delegaci, to se teď celé připravuje a Kromě toho tady má pan Pirilo od 11 hodin eh, návštěvníky a pan Líze eh, od 10 hodin, které zde eh, dopředu vítáme. Šesté sdělení je, že s, s pracovní skupinou pro zdravotnictví dnes od 12.30 do 14.40 v místnosti 1E2 e máme workshop s názvem Towards a European Cancer Information System. A poslední sdělení, eh, proběhlo několik trialogů, Trial eh, k odpadu. První proběhl 10. února, další je plánovan na 6. března. A invazivní eh, druhy, tam proběhl první trialog včera 11. února a Ehm, moje vlastní zpráva. Zde budeme mít ehm, první trialog 5. března a Prague Fees, ehm, tady byl první trialog, to je zpráva paní McEwen. První trialog proběhl 23. ledna, další bude dnes. Poté tady máme ETS Aviation, to je ten nekonečný příběh Petr Líze, ano, zdravím vás, kolego. První trialog bude 18. února. Takže to by bylo ke sdělením předsedy, dámy a pánové. Třetí bod, máme zde zápisy z 25. 26. září, 16. 17. prosince a 9. ledna. Pokud nejsou námitky, jsou tyto zápisy tímto přijaty a tím se dostáváme k akustickým tlakům motorových vozidel. Pan zpravodaj tady bohužel dnes nemůže býti, ale e, právě proto tady máme paní Jana Kudakis, která ho jistě kompetentně nahradí, takže prosím, máte slovo. Thank you. I am the new... Děkuji vám mnohokrát, já jsem nový pan Ouský. E, přečtu to přesně tak, jak mi to napsal, aby nedocházelo k gramatickým e, chybám. Takže jdeme na to. A prosím, bez přízvuku to udělám. Co se týká stavu jednání o akustickém tlaku motorových vozidel, byl připraven návrh s doporučeními pro druhé čtení, který je třeba představit pro schválení ze strany výboru Envy. Oficiální termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je 25. února. Vzhledem k tomu, že tento kompromis je výsledkem velmi obtížných jednání, rád bych doporučil výboru, aby tento text přijal tak, jak byl předložen. Tak, jak řekli, tak učinili, to je vše. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát za toto sdělení, říká pan předseda. 20. února začneme s tím druhým čtením, takže termín pro eh, pozměňovací návrhy bude 25. února ve 12.00. A hlasovat v Envy budeme 19. a 20. března zde v Envy a na plénu v Dubnu. Podobně jako mnoho dalších témat samozřejmě. Dobrá, takže eh, pozice rady nám byla přeposlána, nebo respektive nám bude přeposlána k eh, plenárnímu zasedání v únoru 2. Tolik tedy k tomuto bodu a jdeme dál. A to konkrétně, to bude zpráva pana Uručeva, bod 5 na pořadu jednání změna nařízení 525 2013, pokud jde o technické provádění Kojotského protokolu k rámcové mluvě o eh, SN o změně klimatu a půjde také o bod 6, také zpráva pana Uručeva, um, změna klimatu dohodnu, um, uzavření změny dohodnuté v Doha společně s závazku přijatých v této souvislosti. Slovo má pan zpravodaj. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, ta změna z Doha určuje pro druhé období podle Kyotského protokolu které eh, začalo v roce 2013 a končí v roce 2020. A stanovujeme pro ně právně závazná kritéria pro snižování emisí. Kromě toho konference v Doha rovněž přijala eh, dvě rozhodnutí o technické implementaci těchto závazků, která se týkají zprávy eh, a řízení těchto kyotských jednotek. Zároveň zde máme dva legislativní balíčky v EU, to znamená systém ETS a rozhodnutí o takzvaném effort sharingu, to znamená sdílení snah, co se týká zprávy a technického řízení. Máme zde pak různé národní rejstříky, evropské rejstříky pro Eh, záznam emisí a je jasné, že implementace Kyotského protokolu z roku 2012 vyžaduje sadu technických implementačních pravidel, která by umožnila efektivní zprávu eh, a naplňování závazků EU, jejich členských států a všech oblastí a která by zajistila také harmonizaci s, se systémem obchodování s povolenkami a e, sdílení emisí. Do, do detailu těchto pravidel nebudu zacházet, ta jsou velmi dobře vysvětlena v návrhu komise, ale musíme zkrátka pokrýt několik různých oblastí. Jednak procesy zprávy jednotek, například tedy transakce těch kyotských jednotek, provádění a akvizicí a tak dále, eh, další účetní postupy, které se týkají přechodu z, druhé, z prvního na druhé závazkové období. Za další vytvoření a případné změny v oblasti případných rezerv za předchozí období. A další věc je něco nového, tedy rezervy za období závazků a další nová oblast je také zohlednění zohlednění účinků na vydání certifikátu o redukci emisí, což se týká jednotlivých mechanismů podle Kyoto. A pak také první mezinárodní transfery určitého objemu jednotek. Komise ve svém eh, vysvětlujícím prohlášení zahrnuje dostatek detailů a odůvodnění toho, proč eh, tato pravidla mají být vytvářena, já to tady nebudu opakovat. Ovšem eh, je zde několik aspektů, které zdůraznit chci. Jednak řešení případných nejistých otázek a přizpůsobení systému. Vzhledem k tomu, že jednotlivé objemy pro členské státy jsou fixní v tom rozhodnutí komise, eh, co se týká ratifikace dohody z Doha, jaká, eh, jakékoliv nejistoty nebo jakékoliv úpravy toho společného celkového objemu budou mít přímý vliv na celkové objemy pro Evropskou unii. Nebude to mít vliv na eh, objemy pro členské státy, které jsou fixní. Další věc je, že eh, některá mezinárodně platná pravidla pro registraci emisí nejsou řádně ratifikována. Chceme-li zohledňovat eh, celkový postup pro dosažení snižování emisí, to jsou pravidla, která byla formálně odsouhlasena ve Varšavě v listopadu 2013. Ovšem, jejich formální přijetí se teprve očekává, a to v Limně e, v roce 2014. Vzhledem k tomu, že tato odsouhlasená část mezinárodních pravidel byla e, byla přijata všemi mezinárodními partnery pro druhé kyotské období, můžeme začít již s implementací těchto pravidel. Ovšem, jakékoliv podstatnější změny by pak měly být reflektovány v aktech přenesené pravomoci, které komisi povolíme. To je tedy k tomu nařízení. Můj závěr k tomuto je, že působnost těchto změn k nařízení mechanismu monitorování a reportingu emisí skleníkových plynů v EU v plné míře reflektuje nutnost vypracovat a přizpůsobit specifická koherentní pravidla pro zajištění technické implementace Kyotského protokolu. Tolik tedy k té první zprávě. Nevím, možná bych navrhl, pane předsedo, abychom nejprve provedli diskusi a poté přešli k té zprávě druhé. Možná bychom to mohli vzít dohromady bod 5 a 6. Jak jsme tady dohodli se už? To tady bylo řečeno. Okay, I'll continue with the second one. Tak budu pokračovat druhou zprávou. změna protokolu, protokolu, protokolu Doha vstoupí v platnost po přijetí eh, konverzního depozitu dodatky k kiotskému protokolu. To znamená, že je nutné, aby ratifikace um, změny z Doha byla provedena včas. Návrh rozhodnutí rady je základem pro uzavření změny Doha Evropskou unii a stanoví podmínky společného plnění závazku EU členských zemí a Islandu. Já chci zdůraznit několik bodů v tomto rozhodnutí rady. Vzhledem k mm, klimatickému balíčku z roku 2009, především systému obchodování s emisemi a sdílené úsilí Evropské unie, členské státy implementují E, snížení e, emisí o 20 do roku 2020. Členské státy, cíle členských zemí a povinnosti členských zemí podle tohoto balíčku z roku 2009 se nemění ratifikací kyotského protokolu. emisní mm, úroveň alokované každému členskému státu jsou stanoveny v rozhodnutí rady, tabulka 1, příloha 1, návrh komise nestanoví absolutní číslo pro um, EU. Toto se musí vypočítat jako společný jako součet všech členských zemí plus Islandu a některé přidělené částky členským zemím a Islandu. To znamená, že riziko spojené s nejistotou celkového, celkového množství je celkové množství pro EU, ne pro jednotlivé členské státy. Ten riziko vyplývá z toho, že to společné množství bude určeno až ve zprávě, které se budou týkat společného množství, který je předmětem potenciálních změn po revizi zprávy ze strany expertních týmů OSN. Nicméně se domnívám, že systém emisního obchodní, obchodování má postup compliance a flexibilní mechanismus k kyotskému protokolu a umožňuje přebytek v prvním období, pomůže zajistit, aby e, to, že nedodržení závazku ze strany EU je nepravděpodobné. Další věc se týká účasti třetích zemí zapojených do systému EU ETS. Máme tady několik případů. První je Island, který není členský zemem, státem EU, ale účastní se systému ETS. A má záměr plnit své závazky v druhém období Kyotského protokolu společně s EU. Tady potřebujeme novou dohodu mezi členskými zeměmi a Islandem. Účast dalších z třetích zemí na systému ETS které nejsou, ne, nejsou součástí společného plnění. To neovlivňuje tedy společné plnění mezi EU, členskými státy a Islandem. Poslední věc, kterou chci zdůraznit, je, že návrh komise neobsahuje specifické ustanovení pro technickou implementaci Kyotského protokolu. Z tohoto hlediska navrhovaná rozhodnutí, navrhovaná rozhodnutí o ratifikaci předpokládá, že dohody z Doha z prosince 2012 by měly eh, strany příslušným způsobem implementovat. Je nutné, že bude třeba mm, dělat technické úpravy. Navrhované rozhodnutí ratifikaci předpokládá, že každý člen dohody o společném plnění bude zodpovědný za e, zachování svého vlastního e, nároku, co se týče kiotských mm, transakcí v Národním registru. Transfery mezinárodních kreditů pro mm, čili dodržování misního systému jsou v, podnikány v kiotském registru kiotském protokolu EU. E, mechanismus um, kiotskému protokolu je něco nového, je to také v návrhu rozhodnutí Rady. Členské státy mohou jednomyslně zvýšit své eh, ambice dobrovolné eh, právě jednotek jako Kyoto. Jakákoliv um, výsledná změna z, z dohody společného plnění však bude muset být uh, společně, proběhnout společně. Návrh komise nestanoví postup pro tyto formální změny. Tento postup bude muset být rozhodnut, eh, odsouhlasen až hm, hm, pravou chvíli. Na závěr se, chci říci, že eh, rozhodnutí o ratifikaci uzavření změny Kyotského protokolu a společné plnění závazku Evropské unie vyšle silný signál o úsilí a vedoucí úloze EU a jejich členských států bude o řešení změny klimatu na mezinárodní úrovni. A můj návrh je, abychom podpořili návrh eh, komise rozhodnutí rady. Děkuji. Teď eh, jsou na řadě stínoví zpravodajové. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci je poděkovat panu Určovovi za odvedenou práci a za také podrobné vysvětlení. Velmi se mi líbí, jak práci přistupujete, jak pracujete. Chtěl bych říci, že pokud je o nás, také se domníváme, že je důležité, aby byly tyto dokumenty přijaty co nejrychleji. To je také klíčové i pro nás a velmi si ceníme toho, jak na celé věci pracujete. Takže za to vám děkuji a myslím, že bych měl k oběma dokumentům dvě poznámky. Jedna věc je na zpravodaji a potom jedna otázka na komisi. Panu zpravodaj, pokud je o obsah, z velké části souhlasíme, takže tam problém není. Jediný problém spočívá v tom, že například u pozměňovacího návrhu 5 víceméně stanovujete dohodu, což by měla být nakonec pozice EU Nicméně my nejsme úplně přesvědčeni o tom, zda by to mělo být obsaženo tady v tomto legislativním dokumentu. Víme totiž, že to zatím nebylo formálně přijato na té mezinárodní platformě, měl by k tomu dojít až později v Limě, ale když to stanovíte už tady v tomto dokumentu, víceméně vydáváme takové jasné prohlášení vůči těm zemím, které s tímto mají problém. Takže, jak říkám, souhlasím s tím obsahem, pravděpodobně takto postupovat budeme, ale myslím si, že není nutné to zapracovávat sem do evropské legislativy. Protože v důsledku jsem se jist, že takový ten výsledek stejně bude, ale proč bychom to zde měli přímo zmiňovat? Není to nutné. A z toho důvodu bych pravděpodobně doporučil upravit eh, současnou podobu pozměňovacího návrhu 5. A potom spíše taková otázka na komisi. My tady hovoříme o kyotském eh, protokolu o kontrolním období 2, v rámci kterého se po smluvních stranách žádá, aby aktualizovali své cíle a stanovili si ambiciozní cíle do roku 2020. Z perspektivy EU je to jednoduché, protože my jsme například už ehm, na té cestě splnit cíl 20%, a když se podíváme na cestovní mapu, kterou komise představila, když hovoříme o roce 2030, tak je jasné, že ta e, cenová efektivnost e, má také stanoven cíl minus 25%, takže moje otázka na komisi zní, jak se to bude provádět? To je významná otázka. Musíme se znovu podívat na rozhodnutí rady, podnikat takovéto kroky. To bych velmi rád, kdybyste mi to mohli vyjasnit. Tak, abychom si nestanovovali cíle pouze tady a zapomněli na tu druhou diskuzi. Je totiž velmi důležité, aby si i EU stanovila ambiciozní cíle do roku 2020 a nechceme, aby to bylo stanoveno v tomto dokumentu. Takže to bych poprosil komisi, aby se k tomu vyjádřila, ale pokud je o zbytek, podporujeme vaši práci a souhlasíme s tím, že oba dokumenty by měly být přijaty co nejdříve. Budu se těšit na spolupráci s panem zpravodajem, prozatím nám bylo potěšením spolupracovat. Děkuji. Děkuji Basu Aikoutovi. A teď Kryton Arsenis a potom další. Krytone, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já také vítám práci zpravodaje. Myslím si, že se ubírá správným směrem a chtěl bych zdůraznit, jak už říkali i ostatní kolegové, že je opravdu nutné co nejrychleji tuto zprávu schválit tak aby mohl postupovat ku předu procesy ratifikace. Také bych chtěl vyzvat radu, aby zrychlila postupy. Prozatím je situace taková, že rada se bude rozhodovat u těchto dvou otázek v červnu nebo později. A já se domnívám, že to není ideální. Pokud chceme eh, splnit cíle z pařížského kop a také to, ty cíle, které se stanovily vlády, musíme co nejrychleji stanovené cíle splnit a postupovat v tomto procesu co nejrychleji. To bude zásadní. Chtěl bych kolegům připomenout, že toto je hlavní věc, kterou jsme přispěli, kterou jsme nabídli rozvíjejícím se zemím. Hlavní žádost, která padla, bylo financování a potom Kyoto 2. My jsme Kyoto 2 splnili a pokud je o financování, tam pouze plní cíle některé země. Neplníme to všichni stejným způsobem. Takže minimálně musíme rychle postoupit ku předu, pokud je o ratifikaci, ratifikaci této dohody Kyoto 2. Je to velmi naléhavá otázka a také velmi důležitá. Budeme předkládat některé pozměňovací návrhy, Samozřejmě nebude se to týkat přímo dohody, ale úvodních ustanovení, které by mohly mít dopady na provádění. To totiž bude v určitém slova smyslu náročné. Děkuji. Děkuji, Krytone. Martin Kalenen. Děkuji, pane předsedo. Nejprve, stejně jako pan zpravodaj, pardon, jako pan zpravodaj, eh, si to nevidím, pokud je o ratifikaci EU um, kyotského protokolu, tak by, že by to vydalo silný signál týkající se vedení EU a členských států, pokud je o klimatické změny. S tím nesouhlasím. Všichni známe čísla. Bez Islandu nebo i s Islandem jsme odpovědní asi za 11 celkových eh, globálních emisí a samozřejmě ten poměr se bude v budoucnu ještě snižovat. Také víme, že druhé kontrolní období v rámci kyotského protokolu Vzhledem k tomu, že se snižuje počet členských států, které byly v prvním období a některé členské státy navíc e, odmítají se zapojit, tedy to druhé období pokryje pouze 14 až 15 globálních emisí. Samozřejmě tím nechci říct, že ten proces by byl zbytečný. Pouze tím chci říci, že tady jsme si nestanovili až zase tak nebo že nesouhlasíme s tímto argumentem. Členské státy si stanovily e, povinnost snížit emise a já myslím, že musíme podle toho jednat. Musíme zajistit, aby naše právní předpisy byly konsistentní a umožnili nám e, správné fungování té dohody o společném sdílení úsilí nebo společném plnění. Z toho důvodu Eh, musíme tedy přistoupit k ratifikaci, ale vzhledem k tomu, že v Limě se bude ještě o dalších věcech eh, jednat, nemyslíme si, že by ta ratifikace byla zase tak problematická. Myslíme si, že je nutné, aby komise jednala flexibilně, ale zároveň se domníváme, že hrozí, že některé pravomoci budou využívány příliš široce. Z technického hlediska to znamená výrazné obavy týkající se návrhu e, zpravodaje komise, pokud o delegované akty. Pokud to bude použito správně, jak tomu často je, tak to není problém, ale navrhuje se například použít delegované akty u otázek v této věci, které jsou čistě politické. Vzhledem k tomu, že delegované akty mají být použity u těch nepodstatných aspektů, jako je to převádění nebo transfery ehm, kompetencí, to znamená, že bychom se na ten text měli ještě podívat. Například pozměvací návrh 2, tam zpravodaj navrhuje mm, přebytky nebo nedostatky u povolenek řešit delegovanými akty. Nicméně to samozřejmě bude mít politické dopady a budeme tedy předkládat několik pozměňovacích návrhů v této souvislosti, abychom vyřešili ty obavy. Děkuji. Děkuji, pane Kalenene. Teď má slovo komise. Eh, otázky vám položil mimo jiné také Bas Eichhut. Prosím, máte slovo. Děkuji, dobré dopoledne. Nejprve bych se vyjádřil k otázce, kterou položil pan Eckhart. Pan zpravodaj se k tomu vyjadřoval v úvodu. My tady my jsme vytvořili v rámci Kyotského protokolu nový proces, který se nazývá ambiciozní mechanismus, který by měl zjednodušit celý ten proces pro země, aby si zvýšili ambice, ale netýká se to formální ratifikace dokumentů. Pan zpravodaj dále uváděl, že se musíme pouze rozhodnout o tom, jak přesně budeme celý ten proces v rámci EU implementovat, tedy poté, co bude v rámci EU přijato příslušné rozhodnutí. Důvod, který nás k tomu vede, je ten, že existují různé způsoby, jak postupovat. První takový způsob, jak už říkal pan zpravodaj, je možnost členských států navýšit si své ambice individuálně což znamená, že bychom zrušili kyotské jednotky a nevedlo by to nutně eh, ke změně cílů, které jsou vedeny v příloze B kyotského protokolu. Když se podíváme na možnost zvýšení si ambicí, které obsahují změny, nebo znamenalo by to změny cílů členských států a EU. Komise se domnívá, že takové rozhodnutí takovému rozhodnutí by muselo předcházet jiné rozhodnutí nebo legislativní akt vypracovaný zákonodárci. Například to, že, bychom, že nárost ambice v rámci EU ETS by muselo projít postupem spolurozhodování, kde by se vyjadřoval parlament i rada. Stejně tak by tomu bylo, pokud bychom se rozhodli navýšit si ambice prostřednictvím posílení e, cílu a toho úsilí, ze sdílení úsilí. Tam také zase by se k tomu museli vyjadřovat oba zákonodárci EU. Druhý krok, po té, co bude přijato rozhodnutí, je, jak to sdělit, jak notifikovat OSN. Podle kiotského mechanismu ambicí se předpokládá využití zjednodušeného procesu, kde se neplánuje ratifikace, ale zase závisí, jak tomu přistoupíme. Komise předběžně na to nahlíží tak, že bychom potřebovali povolení vyjednávat, tak abychom mohli zapracovat eh, změny do smlouvy podle článku 118.7, což je povolení vyjednavačům, věnovatelům navýšit tuto ambici. Ale zase by tomu muselo předcházet eh, vydání formálního legislativního aktu ze strany Rady a parlamentu. Tam by se potom stanovilo, nebo v tom legislativním aktu by se stanovilo, jak si v rámci EU navýšit ambice, pokud se rozhodneme tak postupovat. Děkuji a na závěr opět pan zpravodaj. Chtěl bych poděkovat kolegům za podporu i za konstruktivní kritiku. Co se týká pozměňovacího návrhu 5 pana eh, Aikouta, Opět i o tomto budeme diskutovat upřímně, i já mám pochybnosti, zda to potřebujeme. Časový rámec pro přijetí a jednání nebo pro eh, práci v radě, řekněme, v rámci tohoto ratifikačního procesu, mm, abych tak řekl, čas je problém. A my se budeme snažit co možná veškeré procesy v radě urychlit. A to je v podstatě vše. Děkuji vám. Děkujeme vám. Termín pro pozměňovací návrhy u bodů 5 a 6 je to identické. Termín je 17. února 2014 ve 12.00. Na výboru budeme o obou těchto bodech hlasovat 6. března, v plénu pak v dubnu 2014. Děkuji všem kolegům za rozpravu a pokračujeme dále. Strategie EU pro alkohol. Bod 7 na pořadu jednání. Paní Romana Jordan má slovo jako první. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Alkohol. To upřímně není téma, kterým bych se zabývala nějak intenzivně v minulosti, ale je to téma určitě velmi důležité. A jsem velmi ráda, že jsem mohla být i součástí týmu, který připravoval toto um, usnesení a ústní otázku pro komisi. Uh, Musím říct, že eh, jsem byla hodně překvapená, když jsem si přečetla, že Evropa je regionem, kde se konzumuje na občana nejvíc alkoholu na světě. To samo o sobě není tak hrozivé, ale když si podrobně přečnete, přečtete data Světové zdravotnické organizace, velmi jasně se ukazuje, že konzumace alkoholu má následky na zdraví a pro Evropany to platí dvojnásob. V roce 2006 jsme připravili evropskou strategii na toto téma, ale ta trvala pouze 6 let do letošního roku. Komise říká, že ta strategie už výsledky vygenerovala. Teď je potřeba ptát se, co dál. Tato strategie už skončila, akční plán nemáme, co budeme dělat? Musím říct, že si myslím, že bez ohledu na to, že ta strategie už skončila, bychom měli komisi podpořit v tom, aby vypracovala akční plán nemáme, nemůžeme komisi jenom jak si podporovat, musíme ji pobídnout, aby ten akční plán vypracovala co nejdříve, nejpozději do září letošního roku. Je podle mého názoru také čas požádat komisi o to, aby připravila novou strategii. Proč? Protože v evropské společnosti dochází k velkým změnám, samozřejmě hlavně v důsledku krize. A znamená to, že konzumace alkoholu se mění, mění se naše zvyklosti, lidé zkrátka pijí víc, protože nemají jiné východisko. Krize pak nejvíce postihuje mladé, a mladí jsou také nejzranitelnější skupinou, hovoříme-li o konzumaci alkoholu, a to je jeden důvod navíc, proč si myslím, že je tato nová strategie tak důležitá, proč ji potřebujeme co nejdříve. Je potřeba dopady konzumace alkoholu co nejvíce omezit. Je však potřeba se zaměřit na problém jako takový. Není potřeba sepisovat si zde nějaká byrokratická cvičení nebo něco takového. Je potřeba zamezit nadměrné konzumace alkoholu, je potřeba se zaměřit na mladé a je potřeba se zaměřit na redukci následků konzumace alkoholu. Nejde o to zavádět nové administrativní úkoly, novou administrativní zátěž. Zcela otevřeně chci rovněž také říci, že pochybuji že by nějaké dodatečné etiketování nebo označování alkoholu mohlo mít eh, takovéto dopady. Proč? Protože i když si dnes koupíte alkoholický nápoj, eh, na etiketě máte napsáno, kolik procent alkoholu daný, daný produkt obsahuje. Myslím si, že když tam dáme ještě dodatečné informace na tu stejnou etiketu, tak tím nikoho neodradíme. Samozřejmě jsem připravena vyslechnout si argumenty kolegů, Eh, můžeme o tom diskutovat, ale myslím si, že opatření, která by měla největší dopad na evropské úrovni, by měla zahrnovat zejména zvyšování povědomí o tom, co konzumace alkoholu způsobuje, protože mladí lidé si neuvědomují, jak vážné následky může nadměrná konzumace alkoholu mít, eh, když by se stala něčím pravidelným v jejich životech. Myslím si také, že je potřeba, abychom posílili databáze, které máme na evropské úrovni. Potřebujeme dostatečně silnou databázi, neustále analyzovanou databázi, na základě které bude možné provádět sdílení osvědčených postupů mezi členskými státy. Konzumace alkoholu samozřejmě je také odvislá od národní kultury daného členského státu. Je proto potřeba zohlednit princip subsidiarity náležitým způsobem. Ovšem je potřeba, aby i členské státy přinesly svou trošku do mlína a aby Evropská unie vyvíjela na členské státy konstantní tlak, aby své závazky splnili. Děkuji jako další Chris Davis. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já Mm, návrh za naši frakci měla mm, paní Taylor, ale ta tady není, takže jejím jménem řeknu krátký komentář v tom, že souhlasí s paní Jordan, eh, že je nutné zdůrazňovat eh, škody způsobené alkoholem milionům lidí a rodin. Podporuje nový akční plán, který podporuje členské státy v krátkodobém i dlouhodobém horizontu Eh, opatření, které lze přijmout na evropské úrovni v boji proti tomuto, této nákladné závislosti. Komise musí zohlednit názory všech zainteresovaných, včetně průmyslu, eh, alkoholických nápojů a samozřejmě ti to eh, podnikají, aby vydělali a to ovlivní jejich způsob uvažování v této věci. Se domnívá, že bod 8 této rezoluce je obzvláště důležitý. Několik komentářů z mé strany. Já tady uh, googluju a uh, našel jsem si, kolik lidí umírá v důsledku alkoholismu. 2,5 milionů lidí ročně předčasně umírá, včetně 320 tisíc mladých na celém světě z důvodu alkoholismu. Když se podíváte na ta čísla, tak e, zneužívání alkoholu každoročně zabine 75 tisíc Američanů, zkracuje lidem život o 30 let. To jsem trošku skeptik, ale tady to jsou titulky. V Británii 7 tisíc lidí umírá ročně předčasně nebo Mm, prostě eh, náhodou, že se upíjí k smrti v sobotu večer. To je v kontrast, protože alkohol je volně k dispozici v supermarketech všude, v naší zemi, kdykoliv, ve dne v noci. A držení kanabisu, což je rekreační droga, která prakticky nikdy nikoho nezabila v historii planety, vás může dostat na pět let do mězení. To je zvláštní kontrast. Takže já jsem si velice vědom toho, co řekla paní Jordan, že národní kultura mají velký vliv na mm, způsobem užívání rekreačních drah. Třeba se podívejme na Švédsko a Nizozemí co do užívání kanabisu. To je obrovský rozdíl. Souvisí s různými politikami na národní úrovni. Takže já bych strategii zvážil, je to otázka subsidiarity. Uh, jednotlivých kroků jednotlivých vlád a Evropská unie může hrát kolektivně jenom omezenou roli. Děkuji. Ano. Děkuji, já jsem přišla pozdě, já jsem nečekala, že budete postupovat tak rychle. Já jsem velice ráda, že jsme si udělali čas na tuto diskusi, protože víme, jak závažný je alkohol problém. Evropa má vyšší spotřebu alkoholu než jakýkoliv jiný region světa. Má to jenom sociální, ale i um, jiné důsledky. Jedna věc je jasná, to je vazba mezi alkoholem a rakovinou. Je sedm typ rakoviny, sedm typů rakoviny, která souvisí s alkoholem, včetně rakoviny prsu a um, střeva. Británii máme asi 300 tisíc případů rakoviny prsu, která souvisí s alkoholem. A to je jenom Británie. To je samozřejmě jenom část škod způsobené alkoholem, nemocnění jater, kardiovaskulární moci demence, mentální onemocnění. A samozřejmě alkohol za volantem a všechny tím způsobené problémy. Takže je důležité, abychom podnikly kroky jak na národní, tak na evropské úrovni. Ale co s tím? Můžeme udělat. Komise musí obnovit ti alkoholovou strategii. Členské státy potřebují platformu, eh, aby mohli diskutovat způsoby, jak s tím bojovat a také diskutovat eh, tyku minimálních cen. To je kontraverzní, ale měli bychom o tom jednat. Také bychom se měli podívat na to, jak se alkohol prodává a označuje. I když mnozí se mnou souhlasit nebudou, tak bychom tam měli mít i označené čet kalorií, protože je vazba mezi alkoholem a obezitou a lidé se to neuvědomují, jak kolik kalorií vypíjí, když pijí. Takže já podám řadu pozměňovacích návrhů. Jsem ráda, že máme podporu ve všech politických frakcích a těším se na spolupráci s kolegy na e, tomto důležitém tématu. Děkuji vám. Děkuji vám. Šlite? Dál šlite? Ano, já se domnívám, také domnívám, že je dobře, že mneme mm, mm, mm, tuto diskusi. A já bych si přál um, abychom nespoléhali na samoregulaci, protože to nemá výsledky, jaké jsme očekávali a pokud se vám něco nepodete a Cíl toho akčního plánu je celkové snížení zneužívání alkoholu, nejenom minimalizace negativních dopadů některých subskupin, jako mladí nebo těhotné ženy nebo alkoholici. Má to negativní vliv na celkovou populaci. Chris řekl, že by se dalo najít eh, vazba mezi Eh, mm, myslím, že by se dá najít vazba mezi kouřením kanabisu a rakovinou plic, ale o tom můžeme mluvit jindy. Alkohol má nejenom zdravotní dopady, ale také ekonomické dopady, jako zelený. Obvykle mm, zastávám politiku um, polluter pays, tedy ten, kdo znečišťuje, tak platí. Pokud jeden litr uh, čistého, stoprocentního alkoholu má náklady nějakých 800 švédských korun, 90 euro pro společnost za na litr čistého alkoholu, tak to by měla být daň, která by na to měla být uvalena. To je samozřejmě extrémní, ale je zvláštní, že komise dala eh, Švédsko k soudu za to, že daň na pivo je příliš nízká ve srovnání s vínem, přičemž eh, jinde je daň na víno nula, přitom je tam daň na pivo a tvrdý alkohol. Tato věc se zasekla v radě od roku 2007, eh, takže pokud Evropská unie není schopna zvýšit minimální zdanění alkoholu, tak bychom minimálně podle mého názoru měli použít stejnou logiku jako soudní dvůr, kde v případě internetu řekl, že v zdravotních důvodů stát má právo uvalit daň na spotřebu v případě země původu. Takže když dovážíte přes internet víno nebo tvrdý alkohol, tak soud řekl, že je správné, aby si stát vybral rozdíl mezi spotřební daní země půdu a zemí, cílovou zemí. Proč by stejná logika neměla platit, pokud si přivážíte alkohol přes hranice? Já bydlím ve Švédsku, když v jednu hodinu čtyřec tak přijíždějí autobusy z Německa a jediný cílem je dojet na hranici, nakoupit maximální množství, to znamená 200 kg nejrůznějšího alkoholu a přivést si to domů a to odpovídá dvou rokům spotřeby. Ale pivo nevydrží dva roky, takže se to hned prodává a skončí to v rukou mladých. Je to absurdní, to, že Eh, to, že si to můžete převážet, to je pro turisty, ale některé ty německé obchody pak už prodávají jako specialitu švédské pivo, takže to vůbec nedává smysl, nesouvisí to se svobodným trhem. Má to jenom za, se vyhnout spotřebním daním z eh, zdů, uvaleným z důvodu zdraví. Neměli tato extrémní množství alkoholu by se neměla dávat, pokud mají se jenom vyhýbat daním. Měli bychom se snažit mezery v daňové legislativě uzavírat. Co se týče alkoholu, však jsme neudělali nic z této věci. Měli bychom se nad tím zamyslet. Nemá smysl, aby lidé dováželi nákladáky plné uh, alkoholu mezi jednotlivými státy, jenom aby se vyhnuli spotřební daní. To ani není německý alkohol, to je švédský alkohol, co tam prodávají. To bychom se tam měli přidat do té rezoluce, kterou já podporuji a byla to velice plodná diskuse. Další věc, reklama na alkohol. Pamatujete si na televizi bez hranic ta směrnice, kde se řeklo, že alkohol, reklama na alkohol může být pouze večer. Takže Švédsko, Francie mají přísná pravidla a firmy, eh, které jsou, mají sídlí v Británii, pak vysílají jenom do Skandinávie, aby se vyhnuli zase těm pravidlům. Švédská vláda si může stěžovat britské vládě a snažit se to řešit a tak dále. Uh, ale je to téměř nemožné. Máme nyní soudní spor, už běží dva roky a nic se nestalo. Měli bychom to zjednodušit, protože logika je, že když vysíláte pro jednu země, tak byste měli dodržovat zákony, mm, které platí v zemi vašich um, spotřebitelů. V případě hraničních zemí, kde se to přenáší, jak se to, to eh, vysílání je, je možné zachytit jinde, ale to, to nemám na mysli, já mám na mysli výhradní účel. Evropa nemůže spoléhat na minimální stanění a některé zdravotní politiky, ale my si nesmíme navzájem podkopávat svoji práci proti škodám způsobeným alkoholem. A Švédsko v 18. století bylo jedno ze nejchudších zemí světa a my jsme přijali um, drakonická opatření, protože běžná spotřeba byla pol, půl láhve vodky denně, jenom aby přežili uh, vlastně, nebo se z, dokázali přežít. Nebo, a prohibicí, která byla uvalena, se z naší země stala mnohem lepší země. Problém alkoholu není mm, nic starý problém, je to současný problém v každé jednotlivé zemi. V mnoha zemích nyní takzvané binge drinking u mladých je problém. Těhotné by neměly pít, alkoholismus je špatný pro zdraví, ale kultura alkoholu jako běžné součástí našeho života, to nestojí za to. Měli bychom mít tu logiku, že platí ten, kdo to způsobí. Takže když to děláte, měli byste si být aspoň vědomi rizika. Hmm, proč nemáme označování? Kolik, uh, kolik lidí ví, že sklenička vína uh, má stejné množství kalorií jako sladký nápoj, a, takže s tím přichází obezita a rakovina. Omlouvám se, že jsem mluvil tak dlouho, ale já už jsem o tom dlouho chtěl mluvit. Děkuji. To, to, jsou, <laughs> to jsou ti nejoblíbenější kolegové, přijdou pozdě a mluví dlouho. No dobrá. Jako další paní Jana Kudakis. Děkuji. Já budu hovořit o něco stručněji. Vy jste ze Švédska, jako poslanec, ne? Švédský poslanec, nacionalistický. Je jasné, že členské státy, průmyslové odvětví, nevládní organizace, všichni chtějí, abychom něco podnikli, chtějí obsáhlou strategii a vítáme fakt, že se nám podařilo vypracovat toto usnesení, že se tam eh, shodly různé politické strany. Dnes neexistují žádné pochybnosti o dopadech na zdraví, jak alkohol ovlivňuje zdraví a také o nebezpečí. Nejde jenom o ty lidi, kteří spotřebovávají příliš velké množství alkoholu, ale jde také o dopady, které to může mít na jiné lidi. Hovořím například o spotřebě alkoholu a následném řízení. My bychom měli v rámci strategie pomoci jednotlivým vládám v jejich snaze pomáhat nebo předcházet, snižovat škody způsobené alkoholem a měli bychom postupovat jasně. EU sama o sobě nemůže v této souvislosti nic učinit, můžeme pouze pomáhat vládám a národním strategiím. Tím, že zeleným dělá trochu obava jedna věc, a sice vliv, který bude mít e, Evropské fórum pro alkohol na celou situaci. Já bych ale řekla spíše opak. Já myslím, že se s nimi musíme snažit spolupracovat, měli bychom je zapojit do této snahy, do té naší cesty místo toho, abychom je vylučovali. Já bych tedy ráda, kdyby s námi spolupracovali, aby nám pomohli stát se kreativnější, aby nám pomohli vypracovat lepší, silnější zprávu. Mám určité výhrady, jak už jsem říkala, pokud je o ten plán napříč různými členskými státy. Toto je totiž oblast, kde členské státy mají vlastní příslušnost a kompetence, například pokud je o licence. Mně by se také nelíbilo stanovení minimálních cen, v rámci celé EU podle mě není možné nalézt nějaké řešení, které potom napasujeme na všechny. Ale pokud je o usnesení, to podporujeme. Doufám, že vypracujeme změny, se kterými se, se všichni shodnou a vypracujeme silnou zprávu. Děkuji. Dále paní Anlesen. For... Děkuji. Já vítám tento návrh na usnesení týkající se alkoholové strategie a zvláště jsem ráda, že se tady vyzývají vyzývá k tomu, aby byly eh, by byla posílena opatření, zvláště pokud je o spotřebu alkoholu nezletilými. V Irsku eh, se v rámci sociálních médií šířilo takové šílenství týkající se eh, spotřeby alkoholu. Je to Neck Nominate, nevím, zda jste o tom slyšeli, kde účastníci Eh, spotřebovávají za krátkou dobu velké množství alkoholu a potom jmenují nějakého svého známého nebo několik, kteří potom musí touto cestou také jít. Je vlastně na ně vytvářen nátlak, aby také spotřebovávali velké množství alkoholu a zveřejňované informace jsou stále šokující, extrémnější, různé typy alkoholu, směsi. A Tisíce mladých lidí se v rámci celého Irska i Británie účastní této aktivity. Bohužel v posledních eh, týdnech dva mladí lidé v Irsku přišli o život, protože se účastnili takovéto činnosti. Je jasné, že musíme podniknout eh, toho ještě mnohem více a řešit tuto situaci. To takzvané binge drinking mezi mladými, ale nejenom mladými, i staršími, se šíří. Minulý týden v Belfastu muselo být ošetřeno 60 mladých lidí z toho důvodu, že spotřebovali příliš velké množství alkoholu. To také naznačuje, že celá ta otázka je velmi naléhavá. Pouze v Irsku každý měsíc 110 eh, úmrtí eh, připisujeme spotřebě alkoholu každý, každý měsíc. A v Irsku to představuje také velké finanční částky, takže vláda i celá společnost se tady musí probudit a musíme se opravdu na celou situaci zamyslet, musíme změnit náš přístup k alkoholu a v této souvislosti tedy vítám tento návrh usnesení a podporuji opatření, které se zde navrhují. Děkuji. Děkuji vám. Pokud nerušíme tady telefonát, kolegové, nerušíme vás při telefonu. Dobrá, když tak nám řekněte. Eh, eh, další kolega, prosím. Kolegice, kolega. Eh, here I am. <laughs> Paní Borzan má slovo. Tady jsem, prosím, pěkně, tady jsem. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Dovolte mi říct pár slov abych vyjádřila eh, to, že jsem skutečně spokojená s tím, že diskutujeme o tomto tématu. Je to velice důležité téma. Pití alkoholu je významný sociální problém jak v Evropě, tak ve zbytku světa. Nadměrná konzumace alkoholu eh, je něco, o čem všichni víme. Ilustruje nám to celá řada faktů. Například eh, to, že játra mužů dokážou zpracovat alkohol daleko rychleji než ženská játra, což znamená, že že nám trvá kratší dobu, než se, stranou, než se stanou um, alkoholičkami. Což znamená, že vlastně u žen je to předem prohraná bitva. Na druhou stranu pak musíme pamatovat i na jiné věci, jako třeba, že eh, pití alkoholu eh, je rozšířenější v bohatších společnostech, na druhou stranu chučí společnosti pak nesou horší následky z konzumace alkoholu. Proto je důležité zavést politiku, která eh, takovéto sociální rozdíl mezi jednotlivými skupinami odstraní. Zdravotnický systém musí podniknout náležité kroky k tomu, aby všechny tyto problémy vyřešil. Ovšem tato politika pro boj s alkoholem musí jít nad rámec eh, systému zdravotnictví. Musíme sem zahrnout vzdělávání, sociální bezpečnost, daňovou politiku, bezpečnostní politiku, spotřebitelskou politiku, musíme zaangažovat eh, občanskou společnost i celou ekonomiku. Ráda bych se připojila k těm kolegům, kteří vyzvali komisi, aby tato revidovala své stanovisko v tom smyslu, že nebude připravovat strategii pro boj s alkoholem a předložím pozměňovací návrhy, které toto usnesení snad vylepší. Jsem přesvědčena, že změna je potřeba. Jak už tady zaznělo, Původní dokument, který byl vypracovan v roce 2006, vznikl ještě před krizí, ale dnes se situace hospodářsko-ekonomická změnila, což vede k vyšší spotřebě alkoholu a vede to i k větším problémům a zhoršování se těchto problémů. Děkuji, e, další řečník, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, říká pan Líze. Připojuji se ke všem, kteří říkají, že nadměrná konzumace alkoholu má velmi vážné následky, ničí životy, ničí rodiny, e, jedná se o vlastně i daňový problém a e, připojuji se k tomu všemu, co tady zaznělo. E, samozřejmě musím odporovat Chrisu Davisovi, který alkohol přirovnává ke kanabisu a tvrdí, že kanabis ještě nikdy nikoho nezahubil já jsem ve svém lékařském vzdělání viděl, že sice to není stoprocentně potvrzeno, ale eh, spotřeba kanabisu eh, vede velmi často, byť neprokazatelně zatím, k vážným psychologickým, psychiatrickým onemocněním, která pak vedou k úmrtí. Takže eh, ani kanabis není neškodný, tak to jednoduše to skutečně říci nejde. Ale dnes o kanabis nejde, jde o alkohol. Včera proběhla v EPP velmi intenzivní diskuse na naší pracovní skupině v rámci tohoto výboru a kolegové a kolegyně, kteří tady bohužel dnes nemohou být přítomní, ale proto jsem tu já, abych je zastoupil, eh, zmiňovali, že je potřeba dbát subsidiarity a na různé tradice v různých členských státech. Rád bych proto poprosil všechny kolegy, abychom nehovořili o strategii pro alkohol. E, jde o strategii proti zneužívání alkoholu, proti nadměrné konzumaci alkoholu. To je velice důležité, podobně jako u tabáku. Za dva týdny budeme schvalovat nová pravidla pro tabák a nám se předhazuje neustále, chcete regulovat vše a teď nám zase vezmete alkohol. tabák je eh, jediný produkt, který u jak, při jakémkoliv množství spotřeby vede k poškození zdraví. To u, kal, u alkoholu tak není. Alkohol například, jak říkala předřečnice, je různě zpracováván organismy mužů a žen. Ale když budete pít ehm, alkohol s mírou, můžete si dokonce život prodloužit a nebudete mít vůbec žádné zdravotní problémy. A je potřeba proto říci, že chceme bojovat proti zneužívání alkoholu, proti nadměrné konzumaci alkoholu příslušnými metodami. Diskutovali jsme také o tom, zatím nemáme žádnou eh, jednotnou pozici EPP, jak to udělat s těmi etiketami. Eh, asi bude potřeba vypracovat nějaký kompromis, ale to budeme muset ještě probrat. Hovořilo se o tom, že například u eh, lahví vína je tradiční systém etiketizace, kam by se ta varování asi nehodila. Takže proto budeme muset vypracovat nějakou, um, nějakou, nějaký způsob prezentace například toho, že i alkohol obsahuje kalorie samozřejmě. Um, objevil se francouzský návrh, který byl implementován i v Německu, že se jaksi upozorňuje na nebezpečí pití alkoholu pro těhotné ženy. To je obrovský problém a e, může dojít k velmi snadno k poškození plodu, což je jasná věc. A myslím si, že i na evropské úrovni bychom nějakým příslušným označením mohli indikovat, aby to bylo všem jasné. Alespoň toto děkuji panu Lízemu. E, paní Susa má slovo. Želím pozdraviti donošenje ove rezolucije i uglavnom se slažem. Já vítám tu návrh rezoluce a souhlasím se zpravodajem, mm, že tabák a alkohol jsou zlem, které ovlivňují nejen rodinu, ale společnost jako takovou, včetně ekonomiky. E, víme, že spotřeba alkoholu za poslední leta stoupla a krize to zhoršila, pokud jsou ta data správná. Um, alkohol má vliv na 60 chronických nemocí a 136 miliard se vydává na boji proti této neřesti a nadměrnému užíváním. Milion dětí žijí v rodinách, které jsou postiženy s potřebou alkoholu. My musíme vyzvat komisi, aby přijala akční plán co nejdříve. A také jsem přesvědčena, že um, toto rezoluci mohou zlepšit další um, pozměňovací návrhy. Víme, že to souvisí s kulturou dané země. Um, na, že se tedy v severní Evropě pije um, vod, v některých zemích pije vodka, někde pivo, někde víno. To jsou takové ty pásy od severu k jihu. A ukazuje to nebezpečí té situace, takže akční plán by měl pomoci členským zemím. Na druhou stranu bychom neměli věřit, že můžeme všechno Eh, rozhodnout na evropské úrovni. Já se domnívám, že strategie by měla být revidována a že je naším úkolem k tomu přispět. Pan. Děkuji, pane předsedo. To usnesení, o kterém tady hovoříme, je skvělé. Pokud je eh, třeba akční plán na evropské úrovni, abychom mohli snížit eh, škody na zdraví, které souvisí eh, s přílišným, s přílišnou spotřebou alkoholu, tak je to v pořádku. Měli bychom, měla by komise co nejrychleji tento akční plán představit, protože alkohol, jak jsme si přečetli, eh, způsobuje 60 chronických onemocnění, týká se například neuropsychiatrických onemocnění nebo trávicích problémů. Samozřejmě to má potom také sociální dopady. Musíme zahájit informační kampaně v této souvislosti a zaměřit se zvláště na mladé lidi. Právě ti totiž často pijí příliš eh, velké množství alkoholu, zneužívají toho a potom eh, se stávají účastníky velice závažných dopravních nehod. Také spotřeba alkoholu eh, u těhotných žen je problematické, také to má negativní dopady a musíme také bojovat proti pašování alkoholu nebo ne, nelegální prodej alkoholu. Jak už říkal eh, jeden z kolegů, je důležité zapojit členské státy do tohoto procesu používání alkoholu. To je taková hm, rána pro společnost, je to věc, kterou řeší všechny členské státy a já bych zároveň chtěl vysvětlit, jak podle mne, jak už říkal kolega, který hovořil přede mnou, akční plán, který vytváříme, by neměl být pouze takový zakazující. Měl by se spíše zaměřit na vyvážené, vyváženou spotřebu alkoholu. Různé vědecké studie zaměřující se na eh, spotřebu ukazují, že mm, umírněná spotřeba alkoholických nápojů, například červeného vína, je součást eh, vyvážené stravy. Například eh, ve Středomoří v rámci toho středomořského způsobu stravování se. Takže já v této souvislosti budu předkládat pozměňovací návrhy. Děkuji. Eh. Karl Heinz Florenz. Děkuji. Samozřejmě podporuji eh, všechny ty problémy, které alkohol způsobuje. Podle mě to Petr Líze popsal velmi dobře a to nechci vůbec pochybňovat. Ale kolegové, prosím pěkně, musíme skutečně v Evropě regulovat vše? musíme skutečně teď po tom celém eh, cvičení s tabákem, což je něco úplně jiného, máme teď začít s vínem? Protože pokud to řekneme občanům u nás doma, tak bych rád byl u toho, jak jim to někdo, prosím pěkně, tady řekne. Co může Evropa udělat lépe než Řím, Helsinki, Berlín nebo co já vím, jaké hlavní město? A pak ještě jednu věc chci říct. Eh, já jsem tady asi nejstar, nejstarší, nechci kázat, nejsem žádný kazatel, ale nemají snad pro boha nějakou zodpovědnost také rodiče? Nemá, máme na všechno psát zákony, nesmíš tohle, nesmíš tamhle to. Já skutečně nechci rodiče zbavovat odpovědnosti, upřímně řečeno. Nechci tvrdit, že mohou za všechno, ale e, říct to musím já jsem tady s tímto papírem celkem spokojen, když se trošku pozmění, ale upřímně mám velké pochybnosti. Pokud my teď zadáme tento úkol komisi, tak upřímně řečeno, pustíme ze řetězu něco, co už nikdy, eh, nikdy nikam neuvážeme. Jsem upřímně řečeno dosti skeptický. Rád bych, aby nějakou zodpovědnost měli také mimo jiné členské státy. Děkuji, Richard Zebr. Děkuji vám, pane předsedo. Ehm, já si myslím, že si nesmíme nic namlouvat. Alkohol je droga, je to droga legální, je k dispozici v celé Evropě a každá země v Evropě má e, své specifické zkušenosti, nějakým způsobem jsme se naučili s tím žít. Já mám o, e, úplně jiné zkušenosti, než jak jsme slyšeli z, od kolegů ze severu, co se týče daňového, da, daňového přístupu a jiného. A určitě ten samý model jako ve Švédsku neplatí pro Řecku, protože zkrátka jsou zde velké rozdíly v Evropě, které musíme zohlednit. Přikláním se k tomu, co říkal Karl Heinz Florenz. Nesmíme teď z Evropy udělat chybu a připravovat strategii nebo opatření pro alkohol, ale myslím si, že má smysl, abychom o tomto tématu vzájemně diskutovali a podívali se na to, jaké zkušenosti máme a jaké společné cíle z nich můžeme vyvést, abychom eh, jaksi se zaměřili pouze na tu nadměrnou konzumaci eh, alkoholu. A to není nic jiného v Rakousku, v Anglii nebo ve Švédsku. E, jde o zvyklosti pití. Když se podíváme na průměrné hodnoty, ty jsou e, velmi rozdílné, ale v některých zemích se brutálně chlastá, abych tak řekl, zejména o víkendu, a jinde je to rovnoměrně rozděleno na celé, na celé období týdne. Někde to jsou mladí, někde staří, někde všichni a tak dále. Takže ty průměrné hodnoty jsou zavádějící. Naším cílem musí být na evropské úrovni zvážit, jak můžeme zamezit nadměrné konzumaci alkoholu v jednotlivých členských státech, jak můžeme přispět k něčemu, co by mohlo být prospěšné na evropské úrovni. Já si myslím, že by bylo strategickou chybou, zejména teď před volbami, ehm, hnát vodu na mlín antievropanům a začít regulovat alkohol, protože oni řeknou teď alkohol, co bude příště. To je politická komponenta, kterou musíme mít na zřeteli. Eh, samozřejmě Hovoříme-li o nadměrné konzumaci, můžeme se zaměřovat na konkrétní cílové skupiny, můžeme se zaměřit na to, co uděláme s mladými eh, lidmi. To je velký problém například u nás. Eh, mladé dívky a chlapci u nás začínají pít alkohol ve velmi raném věku nejde o to si dát skleničku, ale opít se do bezvědomí a to je velký problém. S tím musíme něco udělat, ať už je budeme lépe informovat nebo cokoliv jiného. Když se 13-letí děti, 13-leté děti opíjí o víkendu tak, že se dostanou do nemocnice, tak je to skutečně něco, s čím musí stát něco dělat. Za další, těhotné ženy. Je fakt, že pokud těhotné ženy pijí, Ohrozí to jejich nenarozené dítě. I zde musíme zvyšovat povědomí, i zde musíme legislativním eh, tělesům dát nové možnosti. Otázka je, zda můžeme jít cestou tvrdých pokut. To je otázka. V Rakousku něco takového máme, máme politiku nulové tolerance, eh, myslíme si, že celkem funguje. A nakonec etiketování ano, eh, podle mě však eh, není, podle mě však není přípustné, aby na alkoholických nápojích nebyly hodnoty o energiích, o obsahu energií. Například eh, lidé rádi zváží, jestli vypí nebo, nebo nevypí celou lahev vína, ale už nezvažují, kolik ta lahev vína má kalorií. A to je, myslím, také něco, co by Evropská unie mohla dělat a k čemu by mohla eh, členské státy zavázat. Bylo by to, myslím, dlouhodobě nejlepší. Děkuji jako další paní Šaldemóze. Eh, Děkuji. Já jsem chtěla podpořit usnesení a také tu nutnost kterou je vytvoření evropské strategie na úrovni EU. Můžeme začít podrobnostmi, můžeme připomenout například, že máme jednotný trh a to platí také pro oblast alkoholu. S alkoholem se obchoduje přes hranice a z toho důvodu si myslím, že je pozitivní vytvořit eh, společnou definici eh, v této oblasti a musíme také zavést lepší a jednotnější označení alkoholických výrobků v Evropě. Potom je zde ta otázka toho, kolik kalorií obsahuje láhev vína nebo piva. To si myslím, že je pozitivní a chtěla bych to podpořit. Měli bychom to projednat a domnívám se, že by to nevedlo k nárůstu evropského skepticismu, ale naopak spíše musíme vycházet z toho, že máme společný trh, musíme mít společná pravidla. Děkuji a teď už přicházejí návštěvníci, jak vidíme. Je to skupina návštěvníků Maria Pirila. Srdečně vás vítáme na zasedání našeho výboru. Eh, buongiorno, jak se říká italsky. Sie, Sie haben es, glaube ich, aufgesetzt. Gut. Wir kommen jetzt... Tak dobrá. Eh, zástupci komise. Kdo bude hovořit, prosím? Máte slovo, pan Filip Rur. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Nejprve jsem chtěl poděkovat. Děkuji výboru za předložení nebo vypracování tohoto usnesení. Řada poslanců zmiňovala, že problém alkoholu v rámci EU je obrovský způsobuje obrovské škody, to samozřejmě je nadevší pochybnost. Z toho důvodu vítáme podporu parlamentu, která se zaměřuje na vytváření politik v této oblasti. Je pro mě důležité zmínit významnou úlohu, kterou zde hrají členské státy, kterou se na sebe vzali při provádění strategie. Já zatím eh, mám pocit, že se na to poněkud zapomnělo, ale ta samotná strategie vedla k tomu, že byl vytvořen výbor, který se zabýval e, národními politikami a kroky v oblasti alkoholu. A tam členské státy již několik let projednávají své názory, postupy v různých oblastech, které tady zazněly během vaší diskuze. To znamená, že se jedná o významný nástroj, a ten také musíme vzít v potaz eh, v rámci současné a případně i v budoucí strategii. Co je také důležité zmínit, je to, že tento výbor, zmiňovaný výbor v současné době pracuje na akčním plánu. Akční plán se bude soustředit na několik konkrétních oblastí, zvláště na tzv. binge drinking. Uvidíme, jaké kroky by se daly v této souvislosti provádět na národní i evropské úrovni, tak abychom problém řešili. Nicméně to není výlučný nebo jediný přístup. My jsme zároveň spustili společnou, společné kroky, společnou činnost v rámci EU, kde se zabýváme tím, jak členské státy nahlížejí eh, oblasti, kde členské státy mohou postupovat eh, také společně. Takže ještě jednou děkuji za vypracování usnesení. Jsem si jist, že nám to pomůže a stane se to dobrým základem pro zahájení diskuze eh, se členskými státy v rámci toho zmiňovaného výboru. Případně v budoucnu předložíme návrh pro budoucí strategii. Děkuji. Děkujeme vám mnohokrát. Eh, tak, e, ještě jednou bych tady teď rád přivítal skupinu návštěvníků Mária Pirilla, kteří se přijeli podívat sem k nám do Evropského parlamentu. Teď už to máte i s tlumočením do italštiny. Srdečně nám vítejte, kolegové. Ještě přijde druhá skupina. Řekl. Dobře. Tím se dostali... E, tím jsme se dostali k konci diskuse a teď je Eh, na řadě ústní otázka. Kdo je pro? Petelíze ne. Proti? Takže tím je ústní dotaz přijat. A eh, lhůta pro pozměňovacích návrhy je 17. února. 6. března budeme ve výboru hlasovat a na dubnové plenárce o tom budeme hlasovat teď máme mm, na programu bod číslo 8 námitka eh, definice uměných nanomateriálů a slovo dostane pan kolega Schlitter. Děkuji, že o tom můžeme mluvit. My, eh, mnozí z nás již jsou zmateni rozhodnutím komise tu přenesené pravomoci v tom, že dobře budeme nanoaditiva označovat, ale jenom nová aditiva. Nikoli existující e, na trhu v nanoformě, nebo které se v nové aplikaci stanou nanomateriály. Pokud se podíváte na historii stanoviska parlamentu označování nanomateriálu, tak mé, k mém zprávě všechny politické skupiny označování řekly ano, pak byly biocida, pak byly kosmetika a ve, tam jsme neřekli dobře, jenom když máte novou chemikálii a je to v nanoformě, pak se to musí označit. Ne, vždy bylo jasné, že by se to týkalo všech. Tak proto máme teď námitku. Protože my jsme si všichni mysleli, a to jsme odsouhlasili s radou, a nikdo neřekl, že staré aditivum nanoformě se neoznačuje. To nikdo v jednání neřekl. My jsme se domnívali, že všechny nanomateriály se budou označovat. Že to je hlavní důvod námitky. Další důvod je, mm, když se podíváte na studii, že to možné, 0,15%. No, Před několika týdny jsem četl článek, že je nová efektivní metoda, jak detektovat nanomateriály, která je levnější, takže to se možná ještě mohlo změnit. přesto dát eh, limit 50% je zvláštní. Cílem označ- účelem označování není identifikovat riziko, má to informovat spotřebitele, že byly přidány záměrně nanočástice. Měli byste to vědět a měli by to vědět a měli by to být řečeno. 50% není tedy správný limit kdybychom dali 10%, jak eh, říkal EFSA, pak by se to týkalo mnohem většího větší škály těchto produktů. Je to obtížně, měří se to obtížně? Je to nákladné? Ne. Je to nemožné kontrolovat? Ne. Technické důvody, proč by tam mělo být 50%, nejsou. To rozhodnutí 0, mezi 0,15 až, až 50% je politické, netechnické. A 10%, jak navrhla EFSA, je asi logický kompromis, s kým by mohli všichni souhlasit. Já bych si přál ještě nižší, ale 10% by alespoň zachytilo většinu těch věcí, které chceme zachytit. To jsou tedy hlavní důvody naší námitky. Víc eh, říct, eh, říkat nemusím, mnoho frakcí to také podporuje. Frederik Ries. Frederik Ries. Děkuji, pane předsedo. Já jsem také podepsala tento dokument se liberály. A než dostanu k věci, dvě menší poznámky. Jednak chci poděkovat panu Šliterovi za to, že tuto významnou otázku zase zapracoval na pořad jednání. A po hlasování ve čtvrtek na plenárním zasedání, pokud šlo o zmiňování původu e, masa nebo uvádění původu, si myslím, že existují rozdíly mezi vizí komise a vizí parlamentu, pokud je o globální nahlížení na označování, které si podle mne evropští občané zaslouží, ale také pokud je o transparentnost toho oznamování nebo označování. Ty e, rozdíly jsou závažné a my jednak trváme na tom, že musíme respektovat zákon o poskytování informací spotřebitel, spotřebitelům. My jsme na tom hodně pracovali hodně dlouho a neexistuje důvod, proč by přídatné látky tady měly mít nějakou výjimku, výjimku, která jim byla takto vlastně udělena. Úvodní ustanovení G, tam je naše námitka jasná, nebo to, co nám vadí. Komise v rámci té výjimky vlastně vyprázdnila mm, celý ten zákon, zbavila i svého obsahu a já si myslím, že bychom naopak měli vyžadovat, aby se toto označování přidatných látek týkalo, protože tak jak eh, nám bylo sděleno ze strany od, příslušného odvětví, pokud eh, nejsou u původu těch přidatných látek nanomateriály, tak v tom není problém. Ale já si myslím, že existuje taková ta velká nejasnost o tom, jak se přesně nanočástice používají u potravin, jak se přidávají. Právě kvůli té nejasnosti usilujeme o zajištění transparentnosti. Byly připomenuty další mm, souvislosti, například to, kosmetické látky a tak dále. Vypracovávali jsme na to zprávu, zabývali jsme se zvláště těmi nanomateriály a myslím si, že tady opravdu není důvod, proč dělat tento významný krok vzad a tu výjimku povolit. A potom druhá otázka. Proč 50% a ne například 10%? 10% mimochodem doporučuje EFSA. Já myslím, že neexistují žádné důvody, které by k tomu vedly a politické důvody naopak podle mě naznačují tomu, že bychom měli postupovat tak, jak navrhujeme my. Děkuji. Děkuji, Julie Gerling. Thank you, Chairman. Um, this is... Děkuji, pane předsedo. Toto je eh, složité usnesení k vyřešení, protože je tady několik různých druhů argumentů. Ono, pak někdo třeba souhlasí s jedním tím problémem a nesouhlasí s tím druhým. Naše frakce eh, toto nespolupodepsala, protože jednak se nás nikdo neptal, kdyby se nás někdo zeptal, tak bychom to asi spolupodepsali. ale to je teď jedno. Ale ten problém pro nás zde je, že eh, když já se podívám proti, na argumenty proti té 50% hranici v eh, návrhu komise, myslím si, že to není úplně upřímné. Co se týká toho dopisu, tak ta 20% hranice se navrhovala v kontextu bezpečnosti, ne v kontextu označování potravin. A to si myslím, musíme říct naprosto jasně. Účelem tohoto nařízení je informovat spotřebitele o používání nanomateriálu, ne o jejich bezpečnosti nebo efektivnosti. A na to je potřeba pamatovat. Proto nevím, jak by aplikování této definice kromě generické definice poskytlo spotřebitelům nějaké důležité informace, upřímně řečeno. A kromě toho eh, jsem se doslechla, samozřejmě všichni máme informace z různých eh, směrů a já jsem se to snažila si nechat ověřit, říkají mi, že testování spolehlivě úroveň procentní na, nano, na té nanoškále nezměří tak jako tak. Takže Ehm, ona se tam někde objevuje fráze vzhledem k nedostatku informací a tak dále a tak dále a na to je potřeba se zaměřit. Z toho vidíme, že toto všechno je smysluplné dělat, pokud můžeme skutečně testovat a ověřit těch 10, 20, 30, 40 nebo 50 ale pokud já vím, tak zatím takové testovací metody vůbec nemáme k dispozici. A proto vyžadovat nějaké označování na toto je jaksi předbíhání sebe sama, že ano. Eh, co se týká eh, výjimky pro potravinová aditiva, já bych toto ráda podpořila z důvodu selského rozumu, eh, protože když si vezmu třeba svo, své oblíbené cereálie, které jim 10 let a najednou se tam objeví nová definice ingrediencí, za předpokladu, že si to čtu, že ano, ale e, nic se, nic se nezmění na tom produktu jako takovém. Co to řekne mě jako spotřebiteli? Nebude to náhodou znamenat zbytečné obavy pro mne? Takže abych t- na určitou logiku tady vidím, ale vidím logiku také e, komentáře pana Šlitera, protože to není to, co se říká v tom nařízení. Takže možná tuto část toho usnesení bych podpořila, ale nepodpořila bych ten zbytek a e, z toho důvodu budu hlasovat proti. Děkuji vám. Chris Davis. Děkuji, pane předsedo, budu stručný a navážu na paní Gerling. Mám trošku jinou e, pozici než ona, já bych tu námitku podpořil. Myslím si, že označování bychom měli mít, ale jde mi o Prahy. Upřímně nevíme, co je prakticky detekovatelné, co je realistické. Že ano? Děkuji a teď má slovo komise, prosím. A pardon, ještě někdo? Pardon, tak já jsem vám špatně rozuměl. Moment. Nejprve paní Šaldemoze a potom komise. Děkuji. Ne, promiňte. Eh, já hovořím za paní Westlund. Za frakci SAD mohu říci, že podporujeme usnesení a námitku z důvodu, které vyjmenoval Karl Schlitter a rádi bychom od komise věděli, proč zvolili jiný prach, jinou prahovou hodnotu než EFSA, rádi bychom znali jejich odůvodnění tohoto. Nicméně s tou námitkou souhlasíme. Děkuji vám. Děkuji vám. A teď tedy komise. Pane předsedo, já odpovím v angličtině. Co se týče toho, co řekl pan Schlitter jako klíčové prvky rezoluce, vyloučení mm, výjimky pro aditiva a ten práh, o kterém hovořil, se týče té výjimky, kterou máme pro některá aditiva v aktu přenesené pravomoci, chci říci, že to není paušální zákaz všech aditiv. My chceme jenom vyloučit aditiva, která jsou na seznamu Unie a která um, vylučují všechna nová aditiva a další, která um, nejsou tom, tímto pokryta. Chci uh, to ilustrovat na jednom příkladu. Instantní káva obsahuje od roku 1946 silikon film silika. A vyloučení některých aditiv eh, bylo provedeno z důvodu, aby se spotřebitelé nemátli, že by některá aditiva byla označena jako nano a mm, došlo by k zavádění cích informací pro spotřebitele, kteří si myslí, že došlo k nějaké změně, přičemž ve skutečnosti už se v touto formě v potravinách používají dlouho. V důsledku těchto eh, etiket by spotřebitelé nebyli schopni se informovaně rozhodnout, že by tam byl falešný předpoklad. My jsme se tedy domnívali, že toto je oprávněná výjimka odůvodněná cílem nařízení, které, kterým je poskytovat smysluplné informace spotřebitelům a nezavádět je. K tomu eh, limitu Prahu. 50 je konsistentní s definicí nanomateriálu stanovených v doporučení 2011-6. Orgán pro bezpečnou potravin informoval komisi, že eh, o, o tom, aby uvažovali o 50% limitu v, eh, ohledem na bezpečnostní hodnocení nanomateriálu. Co se týče těch limitů, byli jsme v kontaktu s e, výzkumným centrem a náš text je založen na jejich mm, názoru. Nejsme proti desetiprocentnímu limitu, pokud to bude proseditelné. Podle informací, které jsme dostali ze Společného výzkumného centra, v současnosti práh pod 50% není vynutitelný v současné době. Stávající metody analýzy částic v nanoškále nelze spolehlivě měřit podíl nižší než 50 v potravinách. To je informace Eh, názor, který jsme dostali z Společného výzkumného centra. Jak jsem řekla, nejsme proti limitu nižším než je 50 Nejsme proti limitu 10 a to říkáme v našich aktech přenesené pravomoci, že by se to mělo uvažovat o nižším Prahu ve souvislosti s budoucím vývojem detekce eh, množství. také bychom neměli si plést označování a bezpečnost. Jakýkoliv je ten práh pro komisi, 50% nebo cokoliv, tak bezpečnost by měla garantovat EFSA a zajistit by to měl příslušná legislativa a, mm, o aditivech a potravinách. Neměli eh, tedy ne, schválili bychom produkt, pokud by nebyl bezpečný. To je nezávislé na, eh, otázk, na otázce těch limitů. Také nepřekračujeme naše pravomoci s tím aktem přenesené pravomoci a ten akt nesnižuje úroveň ochrany spotřebitele a bezpečnost potravin. Děkuji. Děkuji, Chris Davis, pak Karl Schlitter. Já děkuji komise, takže komise potvrdila, že ochrana spotřebitele je garantována, bezpečnost produktu je garantována a limit pod 50% nelze prosadit. My tedy o tomto diskutujeme. Nemám ještě pevný názor, ale nemyslím, že bychom neměli schvalovat legislativu, pokud ji nelze e, prosadit. To je velmi praktický problém. Takže já bych chtěl vědět, jak budete reagovat eh, ti navrhovatele, ten námitky Karl Ano. Já nyní chápu, co máte na mysli, když říkáte, že ta výjimka nepokrývá nic jiného než toto. Tento seznam. Což je seznam Unie. Což je poměrně obsáhlé. A potom říkáte, pokud změní podobu. Když se podíváte na I171, 171, eh, pardon, a další verze E, tedy eh, silika, silikátů, nebo oxid manganu, uvidíte, že tyto látky se používají už nyní v nanopodobě, ale nebude to tam e, uvedeno na etiketě. Zatímco v budoucnu, když se něco takového začne používat v eh, nanopodobě, tak to tam uvedeno bude. A jak to může být neutrální? Nevím, jak by to obstálo. Myslím si, že to nedává smysl. Když je to v nanopodobě, musí to tam být uvedeno, jako v nanopodobě na etiketě. Například může být eh, výrobek, který se nyní používá v nanopodobě a jiný ne, a potom ten stejný výrobek, stejná látka která má stejné chemické složení, ale nepoužívá se v nanopodobě, tak by tam nespadala. Já myslím, že to je problém. Potom to, zda je něco detekovatelné, měřitelné, vykonatelné. To jsem přesně měl na mysli před třemi týdny, když se hovořilo o nové testovací metodě. Existuje nová metoda, která toto umožňuje. Nicméně, když EFSA vypracovala svoje stanovisko, uvedla, že je opravdu obtížné kvantifikovat nanomateriály v potravinách, a to i přesto, že není známo, jak velké procento dané přidatné látky v potravině. Nicméně, pokud eh, detekujete nanočástice, tak by se mělo požádat o testování původního výrobku té společnosti, od které to eh, kupujete, a potom to vykonatelné je. Takže stačí detekovat přítomnost takové látky a potom, když se chcete ujistit o tom, zda mm, je tam té látky objem nad Prahem nebo pod Prahem, tak se to chemicky otestuje. Takže já myslím, že vykonatelné to je. Stačí to na začátku um, v té konečné potravině detekovat nějakým způsobem, nebo podívat se na to, na látky, které nakupuje daná společnost. Takže já myslím, že to vy, rozhodně vykonatelné je. A potom 10 nebo 50 tam budeme mít pořád ten stejný problém. Ale důležité je, aby spotřebitelé prostě tu informaci dostali, pokud tam ta látka přítomná je. Chápu to, co říkáte, ale s tou logikou nesouhlasím. Děkuji. Komision? Děkuji a ještě jednou komise. K vaší poslední poznámce k Prahům. Zopakuji to, co jsem říkal. Konzultovali jsme společné výzkumné centrum a v současné chvíli neexistují žádné spolehlivé technické metody, které by byly k dispozici, pomocí nichž bychom změřili a následně byli schopni eh, tuto legislativu vykonávat, vykonat, provádět. Tedy materiály, které by nám umožnily detekovat nanomateriály, přítomnosti pod 50 eh, v konečném výrobku. Můžeme to definovat eh, čistě chemicky, ale pokud nakonec máte výrobek složený z několika látek, tak je to ještě obtížnější, ještě hůře se to bude posuzovat a analyzovat. Tedy ten obsah eh, nanomateriálu. Musím tedy vycházet z poradenství, kterého se mi dostalo od technických expertů a musím vám říci, že to, co je pod 50%, v současné době není možné detekovat. A jak už jsem říkal, nejsme proti nižším Prahům. Samozřejmě uznáváme ty výsledky a pokud dojde k novému vývoji, pokud se existující metody zlepší, budou sofistikovanější a laboratoři budou schopny toto detekovat, v tom případě jsme ochotni naše stanovisko změnit. Ale v současné době to možné není. Potom k druhé vaší poznámce. Šlo o ten eh, celoevropský seznam. Je pravda, že máme na tom seznamu několik set eh, přídatných látek, ale ne všechny se vyskytují v současné době nebo v budoucnu se budou vyskytovat jako nanočástice. Vy jste například zmiňoval ten silikon a další eh, konkrétní látky. EFSA musí všechny látky znovu posoudit, musí ověřit také bezpečnostní aspekty, případné přítomnosti mm, těchto lá... nebo případné, případných nanočástic. A pokud eh, posouzení EFSI nakonec konstatuje, že přítomnost daných nanočástic bude představovat riziko, tak v tom případě tu látku nepovolíme. Nicméně existující přidatné látky, tedy ty, které jste zmiňoval, pokud to prošly posouzením bezpečnosti a analýzou ze strany EFSI, v tom případě, a mimochodem k tomu dojde i v budoucnu k takovému posouzení, tom případě je látka povolena. Pokud by nějaký výrobce začal úmyslně vyrábět novou látku, která by obsahovala vysoké procento nanočástic, Zároveň by ta látka nebyla považována za existující přidatnou látku na seznamu, v tom případě v rámci výjimky, kterou, e, která je možná prostřednictvím delegovaných aktů, by se neuplatnila. A ta nová látka, nově vzniklá látka, by byla považována za úplně novou přidatnou látku. Jak už jsem říkal, nespadalo by to pod tu výjimku a muselo by se zase to posoudit EFSOU ohledně bezpečnosti a potom by se to uvádělo na potravinách jako nano. To znamená, že ta nová přídatná látka by dostala nové číslo začínající E a v závorkách za svým názvem by nesla nano, název nano. Ovšem, pokud se jedná o existující látku, existující přídatnou látku, v tom případě by se výjimka uplatnila a označování na potravině by se nevyžadovalo. Děkuji. Good. Děkuji. Tím jsme vyčerpali tuto rozpravu. O, e, tomto, o této žádosti budeme hlasovat dnes odpoledne během hlasování a tím tedy e, končím rozpravu. Pokud e, toto bude dnes přijato, hlasovat se o tom bude na plénu během února číslo dvě. Děkuji. Podívejte, je to vědecký článek z 28.1., kdy se hovoří o nové metodě měření daleko nižších kon- eh, koncentrací nanočástic než v minulosti. Možná, i když třeba EFSA to nezachytila, byste to mohli zohlednit alespoň vy. Děkuji. Dobrá. Tak tím už jsme tedy úplně na konci a jsme na konci zároveň programu pro dnešní dopoledne. Eh, koordinátoři se setkají v 15.30 Zasedat budeme do 17 a potom od 17 hodin budeme hlasovat o e, této námitce a o ostatních bodech. Děkuji a přeji všem dobrou chuť k obědu.